Nyní se dostáváme k hlasování. Dobře, je to. esposa por... Atkins. Uh, Mr. President. Mr. President. Prosím, já nechci zdržovat další jednání, ale máme 43 stránek hlasování, které nás čekají nyní jak dlouho budeme ještě trpět ten stav, kdy není možné začít hlasovací postupy. Bylo nám řečeno, že začneme ve 12, teď bude za chvíli za 10 minut 1, bude trvat dlouho, než skončíme. Prosím vás, vyzvěte předsednictví a byro, aby se řeklo všem zúčastněným, že se musí přizpůsobit našemu programu a že, bude, že se bude hlasovat prostě v ten čas, který byl stanoven. Care kolega, e cari kolegi, vorrei... Milé kolegyně, milí kolegové, já to trochu upřesním. To hlasování se mělo konat ve 12.30 takže máme spoždění 20 minut, ale ne 40 minut. A pak mi bylo právě řečeno, že v minulých dnech jeden kolega se oženil, já bych mu velice rád pogratuloval, byl to pan Firanca, Musím říct, že celý náš celá naše sněmovna mu gratuluje k jeho sňatku. A jak již bylo řečeno, máme dnes dlouhé hlasování, máme stovky pozměňovacích návrhů. Mohlo by to trvat až dvě hodiny. Já se pokusím být velice rychlý, ale e, nechci, aby zase to šlo na úkor jasnosti, takže počítám s vámi, že budete spolupracovat tak, abychom mohli postupovat rychle a zároveň dobře. Dostáváme se nyní ke zprávě Budeme hlasovat jmenovitě a zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Hlasovali všichni a tímto je hlasování u konce. Takže tato zpráva byla velkou většinou přijata, blahopřeji. Dále zde máme zprávu Evžena Tošenovského. Máme zde zájemce, který chce vystoupit. Ano, toto právo existuje. Nemusíte hovořit, ale smíte. Pokud nechcete, tak nikdy budeme hlasovat. Hlasujeme tedy o zprávě jmenovité hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. velkou většinou přijato. Gratuluji. A nyní hlasujeme o zprávě Norbert Klante. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Tímto je hlasování u konce. Velkou většinou přijato, blahopřeji. A nyní zpráva Herbert Royal. Hlasujeme. Není to jmenovité hlasování, hlasujeme eh, s vyhnutím ruky. Pro proti, zdrželi se schváleno. Blahopřeji. Nyní zpráva. Tady už svivka. Pan zpravodaj může něco říci, pokud chce, ne, nepřeje si, takže hlasujeme. A přes... má právo se vyjádřit a přeje si to, takže prosím. ale... Děkuji za slova, Vážený pane předsedo, mě to líto, všem rád bych vystoupil, protože poprvé v historii Evropské unie budeme právě mít k dispozici tento mechanismus posílené podpory a proto posílené spolupráce, proto bych řekl to, že předložíme ještě jedno aktualizované pozměnění, protože od té doby, co, bylo, co byla tato zpráva přijata, Došlo k určité změně. Čtená členských států, včetně Malty a Portugalska, se připojili k tomuto mechanismu a proto v G bychom měli změnit toto číslo z 12 na 14 a ve druhé větě kterou jsem chtěl přednést, je to, že jsem chtěl požádat všechny, kteří se zapojili do tohoto mechanismu, aby zvyšovali povědomí v členských státech v souladu s článkem 338 bod 1 smlouvy o fungování Evropské unie. Nechci, aby jsme tento mechanismus využívali jakožto nástroj zavádění nějakých specifických úkolů pro omezený počet zemí. Děkuji. Děkuji. Panu zpravodaji hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Velkou většinou přijato blahopřeji a nyní zpráva Čiklůna. Hlasujeme. Jmenovitě hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. zde velká většina blahopřeji a nyní zpráva pana Šuriána. Potřebujeme kvalifikovanou většinu. 269 hlasů. Hlasujeme, zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A i zde jsme dosáhli opravdu velké většiny. Blahopřeji panu Šuriánovi. A není zpráva pana Černického. Pan zpravodaj chce k tomu něco podotknout? Tylko jedno zdaně udělá... Ano, vážený pane předsedo, pouze několik slov. E, samozřejmě, že toto není předkládáno bez podmínek a já doufám, že spolupráce s radou bude mnohem efektivnější do budoucna. Hlasujeme o pozměňovací návrhy 7 a 33. Dvanáct, dvacet, třicet osm, šedesát čtyři identické pro, proti, zdrželi se schváleno. Třináct, dvacet jedna, dvacet devět, čtyřicet sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále dvacet dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, Musíte hlasovat, jinak to budeme muset ověřit. Dobrá, ověřujeme 23. Zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. E, návrh byl přijat. Nyní 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověřujeme. Dobrá, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Já jsem se smílil, říká pan předseda. Já jsem opravdu velice nestraný, říká pan předseda. To byl pozměňovací návrh z mé frakce. A nyní hlasujeme a 24, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno. Číslo 3 odpadá. Nyní osmička a 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Devítka a 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 27 a 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kde pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Zahajuji. Ukončuji hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o 10.36, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 14 a 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti. I zde budeme muset ověřit. Prosím, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Návrh byl přijat. 1137 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16 a 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 15 a 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 a 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 a 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo čtyři, kdo je? Prosím, máte slovo. Hovoříme z tého usnesení, pokud jde o absolutorium. jestli si pamatujete, když jsme o tom hlasovali Posledně, bohužel, je zde ještě jedna záležitost raison de la journée de la decizion concernant des charges. Já chci, aby jsme to, aby jsme to eh, vyškrtli a i t, to znamená ty další, pře, i ty další eh, postupy, které měly být předloženy Evropskému parlamentu. Já se domnívám, že došlo k chybě. Děkuji. Myslím si, že to byla správná oprava, ale eh, samozřejmě bychom to učinili také automaticky po hlasování. Lení jsme to vzali na vědomí. Takže čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní číslo pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení v pozměněné podobě jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Přijato převážnou většinou. Blahopřeji zpravodajovi. A nyní se dostáváme ke zprávě Sarah Lutford. Hlasujeme o pozměňovacího návrhu číslo 1, a to ve dvou částech. Jde tedy o číslo 1 a ne o číslo 10. První část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1, odpovědící část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o pozměněném návrhu, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Zachova, hlasování je u konce. Schváleno velkou většinou. Blahopřeji. A nyní jsme u zprávy paní Bauer. Je to tedy návrh směrnice. A máme zde dva e, návrhy na vyškrtnutí, které změní stejně. Jeden je z výboru pro zaměstnanost a druhý je od poslanců, zejména e, od poslanců, které vede pan Schulz. Nyní zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Le proposte sono approvate. Návrhy byly přijaty. Kolegy, vy prego. Vážení kolegové, prosím vás, prosím vás. Nyní bych... La, Ha chiesto di parlare la relatrice. Nyní přeje si promluvit paní zpravodajka. Takže předtím, než dám slovo paní eh, zpravodajce, musím dát slovo Evropské komisi, tak abych zjistil, zda Evropská komise si přeje ten návrh ponechat. Takže prosím, máte slovo. Yeah. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za slovo. Kolegium ve světle tohoto hlasování posoudí možnosti, včetně stažení návrhu. Okamžitě se dotážeme členských států, jak uplatňují pravidla pro pracovní dobu na samostatně vydělečné osoby mezi řidiči a jak sledují dodržování těchto pravidel. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. A proto navrhuji, že celou věc vrátíme podle pravidla 56. Paní Beresová, organizační připomínka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Z toho, co právě říkal pan komisař, usuzuji, že komise návrh stáhne protože my jsme ho zamítli. A pokud tomu tak bude, není nutné vracet to do výboru pro zaměstnanost. Dobrá, já bych eh, navrhoval, aby komise skutečně tady toto zvážila a Paní Beres, eh, pokud pan komisař potvrdí tu vůli tento návrh stáhnout, tak eh, samozřejmě předsednictví eh, se zachová podle toho. Je tomu tak, pane komisaři? Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem skutečně řekl, že kolegium posoudí možnosti, včetně stažení návrhu. Děkuji. Děkuji. Beres. Monsieur le... Paní Beres. Pane předsedo, tom případě a vzhledem k tomu, jaká panuje nejistota, bych vás odkázala na pravidlo 56.3. Toto plenární zasedání se vyjádřilo k legislativnímu návrhu a zamítli jsme návrh komise. A proto žádám kolegy, aby toto hlasování potvrdili a aby hlasovali pro legislativní návrh v pozměněném znění. Onorevole Beres, questo è nel suo diritto. Paní Beresová, toto je vaše právo. Eh, přeje si vystoupit paní zpravodajka? Elnök úr, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a... Děkuji, pane předsedající. Bohužel musím konstatovat, že mezi možnostmi, které máme, se vyskytuje také taková, že mezi 25 členskými státy bude zahájena infringement. K tomu bych nerada přispěla. Dobře, je tady ale návrh, eh, který udělala paní Beresová a já prosím, aby jeden řečník vystoupil pro a jeden vystoupil proti. Kdo si tady přeje vystoupit se proti návrhu? Paní Beresové. Abych... Kdo si přeje vystoupit proti? Nikdo? Dobrá. A kdo si přeje vystoupit pro? No, no, non è un problema di... Chiedo scusa, colleghi. Ne, ne, ne, kolegové, omlouvám se. Podle jednacího řádu tady není problém s přípustností žádosti paní Pervaš Berencové. Takže můžete být v klidu. Toto je návrh, který se předkládá k hlasování dle smyslu jednacího řádu. Jedná se o návrh, který se předkládá k hlasování. A může tedy promluvit jeden kolega pro a jeden kolega proti. Kdo si přeje vystoupit pro? Prosím. Pane předsedo, při předchozích příležitostech, když tato sněmovna hlasovala tak, aby zamítla návrh komise, a v tom případě šlo o směrnici, která se týkala ropných rezerv, byla záležitost vrácena do příslušného výboru, protože komise jednoznačně nepotvrdila, že návrh stáhne. Komisař volil slova velmi pečlivě. Já nesouhlasím s paní Beresovou a s jejím výkladem. Mělo by se to vrátit do výboru, dokud nebudeme vědět, jestli komise svůj návrh stáhne či ne. Bene. L'onorevole Chichester sostanzialmente... Pan eh, Chichester si pře- hovořil proti návrhu paní Beres- Beresové a teď dáme slovo kolegovi Turmenovi. I would like to... Ano, já bych se ráda vyjádřila pro, abychom dnes hlasovali. Cituji pravidlo 56.3. Pokud komise nestáhne svůj návrh, parlament věc vrátí do výboru, příslušného výboru, aniž by hlasoval o návrhu legislativního usnesení, pokud parlament na návrh předsedy nebo zpravodaje z příslušného výboru nebo politické skupiny nebo nejméně 40 poslanců přistoupí k hlasování o návrhu legislativního usnesení. Je to zcela jasné Požádali jsme, abychom přistoupili k hlasování, měli bychom k němu přistoupit. Mi pare, care colleghi, care... Vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám pocit, že jednací řád je zcela jasný, takže já předkládám návrh k hlasování, abychom přistoupili k hlasování o legislativním usnesení, jak to předložila paní kolegová uh, Beresová. Přejete si hlasovat eh, s dvižením ruky? Takže kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Ověříme to. La votazione aperta. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, La proposta dell'onorevole approvata. Takže návrh paní Beresové je schválen. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. A přeje si vystoupit pan Svoboda. Danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedající. Toto celé hlasování jsme měli nechat proběhnout jinak, mohlo by proběhnout jinak, kdyby se paní zpravodajka držela výsledku ve výboru. A prosím, aby to tak příště udělala. Adesso, kolege, kolegi, passi... A nyní, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování o legislativním usnesení nominální hlasování. Zahajuji hlasování.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 takže hlasovali jsme pro zamítnutí usnesení, no a tento návrh je schválen 383 hlasy proti 263 hlasům. Takže zpráva je zamítnuta. La procedura è chiusa. Řízení je uzavřeno. Pokračujeme dále. Con la relazione Sommer. Zpráva Sommer. Pongo in votazione, pongo in votazione gli emendamenti della Commissione. Předkládám uh, blo- hlasování unblock. 155 pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pongo in votazione l'emendamento 10. Chi a favore? Předkládám k pozměňovacímu návrhu uh, pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále číslo 48. Tady máme ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky Somer. Nejsou proti tomu návrh, eh, námitky proti tomuto ústnímu návrhu? Paní zpravodajka samozřejmě by to měla prezentovat, takže jestliže chce, nechcete? Děkuji, pane předsedající. Jde jen o jedno malé jazykové vyjasnění v německém znění. V jiných jazykových zněních se nic nemění. Je to jenom z důvodu právní jistoty jde o nezábalené eh, potraviny a místo toho tam je potraviny, které nejsou balené předem, takže to je německá věc. Obětano. Dobře, jsou zde tedy kolegové, kteří mají námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Però colleghi, io non voglio assolutamente... Takže kolegové, já rozhodně nechci ovlivňovat vaši vůli, ale jedná se o pozměňovací návrh, který se pouze týká jazykové verze, německého jazykového znění. Mi sembra, mi sembra, mi sembra eccessivo porsi. Mám tedy pocit, že to je skutečně zbytečné stavět se proti takovémuto návrhu, který se netýká ničeho zásadního. Ale samozřejmě je to ve vaší svobodné vůli. Máte takovou možnost se postavit proti tomu. Takže bych nyní apeloval na ty, kdo se zvedli, aby stáhli tuto svoji pozici. Dobrá, takže v pořádku, ústní pozměňovací návrh tedy přijímáme a hlasujeme o té 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Ověříme tedy eh, číslo 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh číslo 48 je přijat. Dále číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh číslo 50 je schválen. Evidentně někdo nezvedl ruku, když se hlasovalo. Omlouvám se, ale musíte se hlásit lépe. Takže číslo 64, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto číslo 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já se domnívám, že zamítnu to, ale chcete-li, ověříme. Dobře, takže ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Dále číslo 73, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 78. Oddělené hlasování. Kdo je pro? První část. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále číslo 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 91. Pro? Proti? Uvěříme hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Číslo 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Číslo 104. Kdo je pro? Proti? Drželi se? No, dobrá, ověříme. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 120. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 130. A to je ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky. Chcete ho osvětlit, paní Somerová? Prosím, máte slovo. Eh, in diesem Änderung v tomto pozměňovacím návrhu jde o to, že bychom měli označovat produkty, které obsahují nanomateriály a s tím v zásadě souhlasím. Chci jen vyjasnit, že se jedná o stabilní nanomateriál. Musí se jednat o stabilní nanomateriál, protože existuje i nestabilní nanomateriál a to by byl například cukr, který je tak jemně rozemlet, že má velikost nanočástic a není to stabilní nanomateriál ten organismu podle mých poznatků neškodí, takže bych eh, tam přidala ještě slovíčko stabilní, stabilní nanomateriál. Jsou zde nějaké námitky? Allora, ci sono, poiché ci sono più di... Eh, Vzhledem k tomu, že je zde více než 40 kolegů, kteří se staví proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, není e, možné ho předložit, připustit a hlasujeme rovnou o návrhu 131. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 152 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Dále 152. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Ověříme tedy. Dobrá. Končím hlasování. A návrh je přijat. Dále 163, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 165, kdo je pro? Proti? Drželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 167, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se přijato, 172 pro, proti, drželi se přijato. 181 pro, proti, drželi se přijato, 185 pro, proti, držel, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. 190, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Zdrželi se zamítnuto. 205. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato. Emendamento 210, chi a favore? 210, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 212 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 232 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 233. Omlouvám se. Eh, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 244 pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 286, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 39, kdo je pro? 39, proti? Drželi se, přijato. 292 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 350. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 293. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a velikou většinou přijato. 265 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 283. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 284 eh, výboru pro životní prostředí pro, proti, zdrželi se, přijato. A dále příslušná část návrhu 326, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále budeme hlasovat o 284. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A hlasujeme o návrhu 86 výboru pro životní prostředí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále hlasujeme o návrhu 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 326. Kdo je pro? proti, drželi se přijato. A dále pozměňovací návrh 257, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Návrh 88 výboru pro životní prostředí, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dále jmenovité hlasování o návrhu 251. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Dále jmenovité hlasování o návrhu 252. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Návrh 253, opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Dále pan poslanec Vilmot by rád předložil ústní pozměňovací návrh. Máte slovo. President, a... Pane předsedo, já jsem jenom chtěla přesunout slova of origin v tomto odstavci, aby to znělo. Or place of provenance. That is much more... To je mnohem transparentnější pro spotřebitele. Děkuji. Jsou zde nějaké námitky? Eh, Ale kolegové, musím říct, i zde mi to připadá opravdu přehnané stavět se proti jazykové změně, zda tam bude origin nebo provenance. Ovšem, pokud zde jsou námitky, tak eh, Nemohu připustit tento návrh. Dobrá. Hlasujeme tedy uh, odděleně o pozměvacím návrhu 101. Hlasujeme o první části, kdo je pro. A omlouvám se, jmenovité hlasování to bude, takže zahajuji. Končím hlasování. Návrh je přijat. Dále hlasujeme o druhé části, opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 254. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Viděl jsem jenom velmi málo kolegů, kteří se hlásili, takže znovu, kdo je pro? Paní zpravodajko, ano, máte slovo. Prosím, paní Somerová, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Z toho pozměňovacího návrhu 101 byla nyní přijata první část a druhá byla e, zamítnuta. Podle mého názoru tedy musíme z pozměňovacího návrhu 328, musíme tedy o něm ještě hlasovat, protože tam jde o technické přizpůsobení v důsledku uspůsobením, která máme po přijetí Lisabonské smlouvy, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Jedná se tam o delegované akty, akty delegované pravomoci, ten tam musíme přidat a nahradit tím e, postup komitologie. Podle mého názoru bychom tedy o tom měli ještě hlasovat. Ha ragione, onorevole Sommer. Quindi facciamo una vota- un'altra votazione delle... Ano, takže budeme hlasovat o 328. jmenovité hlasování. Zahajuji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a návrh je přijat velkou většinou. Dále zde máme návrh 254. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Emendamento 266. Kdo je favore? Návrh číslo 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 333 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 334 pro, proti, zdrželi se přijato. Já, pane kolego Šulci, bohužel nerozumím německy. Když budete mluvit italsky, to bude v pořádku. Io sono veloce, prezident. Aha, pro pana předsedu Šulce jdu asi příliš rychle. Dobrá, takže hlasujeme o 311. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 267 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 324. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 121 výboru pro životní prostředí. Kdo je pro? Proti? Střeli se? Tak ještě jednou. 121 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, drželi se, přijato. 125. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. Emendamento 127. 127. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 128 pro. Proti? Zdrželi se. Mám pocit, že zamítnu to. 264 pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. 294. Kdo je pro? proti, ověříme. Zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. A výsledek je přijato. 336, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 259 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 337 pro, kdo je proti, drželi se, přijato. 338 pro, proti, zdrželi se, přijato. 268 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 295 jmenovité hlasování. Zahajuji. Prosím, máte slovo. Prosím. Mhm. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrh ELS a původní text některé věci změní ale pozměňující návrh ELS ani původní text se nedotýkají otázky transferů. A příslušná část 144 by stejně měla být předmětem hlasování, i když přijmeme návrh 295. A protože ty tuky jsou pro nás důležité. Honorable Sommer, Abychom mohli vést obsahovou diskuzi, to je otázka, kterou kancelář vyřešila tak, jak to nyní máme na hlasovacím seznamu. Nyní je situace taková, že zde máme pozměňovací návrh EPP, článek 29.1.1b a ten chtějí vyškrtnout tedy. To, co myslí kolega Šluto, je to, co stojí ve výboru pro životní prostředí také pod Bčkem, ale je to nyní očíslováno jako BA. Takže kolega Šludo si myslí, že tady ten dodatek podle 29.1.1b je zvláštním dodatkem a nespadá do stejného pytle s tím novým pozměňovacím návrhem, o kterém máme hlasovat dnes. Já zastávám ten názor, že bychom měli eh, následovat pokynů sekretariátu ta 150, 195 by měla odpadnout, pokud bude 144 přijata. A protože se ale naše názory rozcházejí a protože pan kolega Šluto byl tak spravedlivý, že mě informoval, než se s tím vydal na plenárku, navrhuji následující. Měli bychom hlasovat o 144 ještě navíc k tomu. Allora, onorevole Sommer. Takže paní uh, poslankyně Somerová, řekněte nám podle vás, zda má pravdu uh, kolega Schilter? Nemá. Dobrá, takže je to jasné. Hlasujeme tedy o návrhu 295, jmenovité hlasování. Zahajuji. già fatto. Už jsme, to už jsme udělali. Aha, dobrá. Takže Odpadá návrh 144. La votazione chiusa. Končím hlasování. Tudíž pozměňovací návrh je zamítnut. No a tedy hlasujeme o 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 144 je přijat. Omlouvám se, bylo to trošičku zmatené v souvislosti s těmi vystoupeními. Takže dále hlasujeme o 312. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Ovšem před tímto pozměňovacím návrhem se mělo hlasovat o návrhu 269, který tímto předkládám hlasování. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. No a dále návrh 145 pro, Jmenovité hlasování, omlouvám se, říká předseda. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je přijat. Si vota l'emendamento 146 hlasujeme o návrhu 146. Kdo je pro? Proti? Dobrá, ověřím, ověříme, protože kolegové se nehlásí, nevidím zdvižené ruce. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Pane předsedající, musíme hlasovat ještě po pozměňovacím návrhu 339. Tam jde rovněž o technické přizpůsobení akty přenesené pravomoci. Ano, máte pravdu, eh, paní zpravodajko. Takže předkládám hlasování číslo 339. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále hlasujeme o 146. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 146, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 340 pro? proti, zdrželi se přijato. 341 oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 313 oddělené hlasování. První část Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 313 předkládají tři politické frakce, oddělené hlasování. A opět jmenovité, jmenovité hlasování. Paní poslankyně Somerová. Máme zde pozměňovací návrh 313, ten jsme zamítli a v obě části, takže nyní musíme hlasovat o 149. Votiamo 149. Takže hlasujeme o 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 313. První část jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. První část přijata. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. A návrh 316 odpadá? Ne. Hlasujeme o 297. Ne, slovo má paní kolega Schilter. Can I have microphone? Thank you. Děkuji. Toto se týká článku 31.3 a ELS chce vyškrtnout povinné GDA. My s tím souhlasíme, chceme hlasovat pro. A autoři pozměňovacího návrhu 314 se proto rozhodli, že to pozmění. Bude to článek 31.3a nový a proto to nepadne, pokud schválíme 297. No, já myslím, že nejprve budeme hlasovat, potom uvidíme. Takže předkládám k hlasování 297 jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 314. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A návrh je zamítnut. Hlasujeme o 151. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 298 pro, proti, Zdrželi se, přijato. Návrh 299 pro, proti, Zdrželi se, přijato. Návrh 315 pro, Drželi proti, drželi se zamítnuto. Číslo 316. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Návrh je přijat. Paní zpravodajko, máte slovo. Pane předsedající, o 316 jsme neměli hlasovat, protože 316 odpadá, pokud je přijat pozměňovací návrh 313. Pozměňovací návrh 313 byl, za, o něm jsme hlasovali ve dvou částech. Ano, a nepřijali jsme ho. Promiňte, spletla jsem se, říká zpravodajka. Ne, ne. Una volta tocca a noi, una volta tocca... No to se stane, jednou se spleteme my, jednou vy. Tak to v životě chodí. To je ta rovnováha. Takže teď budeme hlasovat o společně hlasujeme 158 až 180, 162 společně. Kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme o číslu 300. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh 342. Ne, ten odpadá. Omlouvám se, říká předseda. Stejně tak odpadá 166 a dále 171. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 290 pro, proti, drželi se zamítnuto. 270 pro, proti, drželi se zamítnuto. 271 pro, proti, drželi se zamítnuto. 325 pro, proti, drželi se zamítnuto. 291 pro, proti, drželi se zamítnuto. 178 pro, proti, drželi se přijato. 272 pro. Proti. drželi se zamítnuto. 180. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 273 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 184 pro, proti, zdrželi se přijato. 184 oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, čili se zamítnuto. No a tady odpadá 274. Takže dále 301 eh, jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Návrh je přijat. Návrh 346, kdo je pro? Proti, drželi se zamítnuto. 347 pro, proti, Drželi se přijato 348 pro, proti zdrželi se přijato 349 pro, proti zdrželi se přijato 191. A paní zpravodajka, prosím, máte slovo. Pane předsedající, právě jste u hlasování o že 346 byla zamítnuta. Myslím, že jste to špatně posoudil. I zde jde o technické přizpůsobení a skupiny jsou zde zajedno. Prosím, abyste to ověřil. 346. Facciamo votare 346. Dobrá, budeme hlasovat tedy o 346. Ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování. 346. Konec hlasování. Ano. Přijato. ragazzi, Ano, no tak kolegové, musíte zvedat ruce. Já chápu, že jste unaveni z té práce, ale když se pořádně nehlásíte, já to nevidím. Pongo in votazione l'emendamento. Dále hlasujeme o 191 jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. A je to na stejno, takže není přijat. Si vota ora l'emendamento 3. Nyní hlasujeme o 303. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Číslo 302, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 322, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. 196 pro, proti, drželi se zamítnuto. 304 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, drželi se přijato. 317 pro, proti, drželi se přijato. 275 pro, proti, drželi se přijato. 276 jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Návrh je přijat. 277. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 262, 321 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se přijato. 305 pro, proti, zdrželi se přijato. 306 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 299 pro, eh, 229, omlouvám se. Přijato. 263 pro, proti, drželi se, přijato. A dále tady to odpadá, takže 279 pro, proti, drželi se, přijato. 280 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, drželi se, přijato. 281 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 307 pro, proti, drželi se, přijato. 256 pro, 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. A hlasujeme o 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 323 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme tedy, zahajuji. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 318. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Hlasujeme o 246-247 pro, proti, zdrželi se přijato. 319 pro, proti, zdrželi se přijato. Uvěříme. Zahajuji, hlasujeme o 319. Končím hlasování a návrh je přijat. 285 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prosím vás, 308. Hlasujeme, kdo je pro 308. Kdo je pro 308? Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro 308? Kdo je proti? Dobrá tedy, takže ověříme 285. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 308, pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 22 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Dále 309 jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Přijato. 28. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 31. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 32 pro, proti, drželi se přijato. 329 pro, proti, drželi se přijato. 330, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 331 pro, proti, Drželi se přijato. 332. Pro, proti, zdrželi se přijato. A hlasujeme jmenovité hlasování o návrhu ve znění pozměňovacích návrhů. Zahajuji. Hlasovali všichni. Konec hlasování. a velikou většinou návrh eh, byl schválen, takže gratuluji paní zpravodajce, děkuji za spolupráci. No, mom- moment, kolegové. A hlasujeme o návrhu legislativního usnesení, jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. A také zde máme velkou většinu, tudíž rovnou dávám slovo panu kolegovi eh, Dolovi. Pane předsedo, vzhledem k tomu, kolik je hodin, já bych požádal, abyste předložil hospodářskou vládu a 2020 klasování teď, jinak tady budeme až do pátku do rána. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta. Eh, pokud nejsou nějaké námitky proti návrhu pana kolega Dola, tak já se k tomu stavím příznivě. Také protože se domnívám, že tyto eh, dvě složky mají velký politický význam. Dobrá, takže můžeme začít EU 2020 a předkládám k hlasování odstavec číslo 3, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se přijato. E, odstavec 22. Oddělené hlasování. První část pro. Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Druhá část schválena. Odstavec 45, eh, první část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třetí část pro? Proti zdrželi se přijato. Takže eh, hlasujeme jmenovité hlasování o návrhu usnesení ve znění pozměňovacích návrhů. Zahajuji. Konec hlasování. a velikou většinou návrh usnesení byl přijat. Gratuluji tedy předkladatelům i celému parlamentu. A teď tady máme governance, economy governance. Takže eh, číst, návrh číslo dva, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto.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 Emendamento numero 4. Číslo 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 12. Oddělené hlasování. První část. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Velkou většinou přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. To není jmenovité hlasování. Dobrá, takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A návrh číslo jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 31. Oddělené hlasování. První část jmenovité. Ne, ne, ne, ne, říká předseda. Takže první část, kdo je pro, proti, Drželi se přijato. Druhá část jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. velikou většinou, takže blahopřeji. Já bych rád navrhl, že budeme hlasovat také o zvláštním výboru pro rozpočtové eh, prostředky a to bude jednotné hlasování. Prosím vás tady o to, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A potom tady máme také ještě delegace CARIFORUM, návrh na jmenování do dele- této delegace. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji, děkuji, děkuji vám. Dobrá práce, kolegové, přeji vám dobrou chuť.